centru zájmu EU. To jim umožní lépe se podílet na demokratickém životě našich zemí a umožní nám to vytvořit lepší Evropu. Děkuji. Děkuji kolegyně Janachu a tímto uzavírám vyloženě bohatou debatu a zítra se bude hlasovat v 11 hodin. A nyní se dostáváme ke společné rozpravě o celkem čtyřech zprávách zpravodajů Capula Santos, Ferreira, Grelier a, a Fraga, fragi Esteves. A nejdříve dáme slovo jednotlivým zpravodajům. Začíná pan Capula Santos. Pane předsedo, paní komisařko, drazí kolegové, Vnější dimenze společné rybářské politiky je velice důležité, protože my nedokážeme zajistit naše vlastní potřebu rybolovních produktů pouze našimi vlastními rybolovnými zdroji. Společná rybářská, eh, společné rybářské odvětví evropské nestačí. Eh, v roce 2009 jsme měli má nízké exporty, ale velké exporty, co se týče rybolovných produktů, což znamená, že bilaterální dohody s třetími zeměmi jsou důležité. Máme tam například 40 tisíc pracovních míst, které by bez nich neexistovaly. Pak zde máme pozitické aspekty vnější dimenze společné rybářské politiky. Evropská unie nejenom vyměňuje ryby za peníze. Dohody, které máme, se snaží hájit naše vlastní hodnoty, lidská práva a respekt udržitelnosti rybolovních zdrojů. Podle těchto dohod zde máme eh, zásadní zájem o udržování rybolovních zbojů. Rovněž je zde důležité, aby když tedy evropská plavidla jsou činná v neevropských vodách, aby tato pravidla dodržovala. Společná rybářská politika má za cíl rozšířit eh, vlastně provádění odpovědného a udržitelného rybolovu. Když se tedy podíváme na nejnižší dimenzi SRP, jak jsem již řekl, tak je to něco, co nám eh, vlastně eh, ujišťuje, že evropská pravidla mohou být činná ve vodách třetích zemí. A chci říci, že právě v rámci tohoto je třeba chápat zprávu, které jsem Artonem. Je to tedy zpráva o dvoustranné dohodě o rybolovu mezi ES a Komorským svazem. Je to něco, co nám umožňuje přístup do komorských výsadních vod, tedy nám, evropským plavidlům, a to eh, na základě finančního, eh, finanční náhrady. A asi ta polovina z těch peněz, které poskytujeme komoru, komora eh, má být eh, tedy uplatňována to, aby se podpořilo rybolovné odvětví přímo na komorách. Dohoda eh, má mechanismy na kontrolu odlovu, dále i to, že budou najímáni lokální rybáři. Dále zde máme i sankce v případě, že dojde k porušování lidských práv. Komory se tedy skládají eh, ze tří hlavních ostrovů a bohužel od roku 85, kdy zažili nezávislost, tam došlo již několika pučům. Je důležité zásadním způsobem vylepšit výsledky eh, informačních zpráv. A je, chci říci, že bych chtěl ještě poukázat na jeden aspekt jiné zprávy, zprávy paní Relie. A chci říci, že zde chci předložit eh, společně s dalšími pozměňovací návrh. Jde o to, aby jsme v oblasti 8, 9 a 10, která je podle podevského portugalského pobřeží. Tam se to týká o určitý způsob odlovu určitých eh, typů ryb. A tam tedy o to, že zde neexistují žádné studie, které by dokazovaly to, co požaduje komise. A proto my chceme, aby to rozhodnutí se odložilo do roku 2012, tak aby portugalské úřady mohly provést odpovídající vědecké studie, které by podložily rozhodnutí komise a nebo ho jaksi vyvrátili. A toto tedy v zájmu spravedlnosti. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Kapulaš Santosovi a nyní pan kolega Ferreira na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, toto nařízení nařízení 861 2006 se týká společných finančních opatření pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast morského práva. Je to důležitý finanční nástroj Evropské unie v oblasti rybolovu. Společně s Evropským rybářským portem jsou to dva zásadní nástroje pro provádění společné rybářské politiky. Poté, co v roce 2006 bylo schváleno toto nařízení, eh, máme další přídavné eh, rozhodnutí a nařízení, které s tím souvisí, ty byly změněny a proto je nyní potřeba změnit nařízení z roku 2006, abychom tady měli koherentnost mezi veškerými aspekty legislativního rámce. Dále si komise upřes, přeje upřesnit rozsah usplatňování některých finančních opatření a zlepšit informace některých slánků. A rovněž je důležité podívat se na cíle a strukturu původního nazíření. I když je to omezení rozsah navrhované revize, my si myslíme, že je důležité, abychom předložili některé dodatečné návrhy pozměňovací návrhy, které by mohly přispět k lepšímu sladění těchto právních předpisů s některými aspektami posledního vývoje v tomto obětví a jeho dalšími perspektivami. Chci si, že rozprava, kterou jsme měli, byla velice dobrá a velice dobře přispěla k vypracování zprávy. Rovněž byly výborné návrhy stínových zpravodajů a dalších kolegů. Já bych chtěl nyní jim všem chtěl poděkovat za jejich zapojení do této práce. Chci si že chtěl bych poukázat na to, že je důležité, abychom se zaměřili na udržování tradičního pobřežního rybolovu, rovněž na technologie, které se týkají odvětví rybářství, jaké jsou například informační sítě, které dokážou sbírat data, analyzovat data a vyměňovat si data, které se týkají rybolovu mezi jednotlivými orgány. Co se týče akvakultury, tak zde je důležitá možnost zavést financování sběru a Eh, vyhodnocování environmentálních dat a rovněž dat socioekonomických. Dále je důležitý sledování a monitorování životního prostředí a zdravotního stavu populací, protože toto přispívá udržitelnosti sektoru. Rád bych také poukázal na tři pozměňovací návrhy dodatečné, které předkládáme k této zprávě. Eh, máme zde dnes, eh, je uznáváno, že je důležité, aby jsme měli řízení rybolovu, které bude podpořeno vědeckými podnetkami, které se týkají stavodobých populací. To je nepostradatelný pod, nepostradatelná podmínka pro udržitelný vývoj v této oblasti. A proto si myslím, že je důležité, aby zde byla možnost navýšit sazby spolufinancování, které se právě budou týkat sběru dat a vyhodnocování dat, a tedy dat, které se budou týkat stavu rybích populací. Jde o navýšení na 75 Rovněž je také důležité navýšit maximální sazbu spolufinancování a týká se to určitých dalších akcí. A toto v rámci, kdy členské státy a jejich kontrolních úřední mají a i nadále by měly mít zásadní úlohu v kontrolování této oblasti, v kontrolování svých vlastních výsostních bod. Cílem eh, kompromisní návrhu je vlastně podívat se na tu původní hodnotu 75 my jsme to tedy změnili na 70%, to celé podepsala naše skupina GUNGL e e i další některé skupiny a někteří kolegové. Je to určitý koncenzus, který nás může spojit a který doufám nás spojí také v rámci hlasování v plénu. Děkuji. Děkuji, eh, pane kolego Ferrero. A teď eh, kolegyně Grlie. Monsieur le Président, Madame le... Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, já své vystoupení začnu tím, že poděkuji kolegům za to, že se konstruktivně a angažovaně věnovali ve výboru pro rybolov eh, mému tématu, které vyvolalo velmi živou diskusi. Je to velmi technická otázka, odborná otázka, protože stanovuje eh, prostředky, které mohou používat eh, rybáři eh, v oblasti, kterou vymezuje tento právní předpis, aby se přitom udrželi rybolovné populace. To je velmi důležité i pro rybáře, i pro všechny ostatní. Je to trošku kontroverzní téma a ukazuje se, že už od roku 2008 komise jen obtížně hledá schodu s radou protože původně tedy se týkala tento, týkal tento postup pouze těchto dvou institucí. Je tady staré nařízení plus dočasná opatření. Nařízení, které už bylo prodlouženo až do 30. června 2011, protože nedošlo ke schodě s radou o nových eh, návrzích. Již v roce 2008 je formulovala komise, bylo to, byly to návrhy, které se snažily zjednodušit existující pravidla, umožnit lepší uplatnění pravidel. Dnes, kdy se tady objevuje nová situace, se to relativně změnilo, protože od Lisabonské smlouvy rybolov spadá do oblasti spolurozhodování a parlament má velmi důležitou úlohu spolu eh, legislativce a to je velice důležitá věc. Já sama jsem zvolená ve městě, které je přístavem. A vždycky mě udivuje jak, jak, jaká je nedůvěra um, aktérů, subjektů v oblasti rybolovu. Zatímco v oblasti zemědělství je relativní důvěra zemědělců vůči společné evropské politice. Musíme se snažit najít rovnováhu v tomto sektoru, zajištění důstojného života rybářů, ale současně zajistit i udržitelnost um, rybolovných populací. To znamená určitou reformu společné rybářské politiky, aby tady byl rámec, který bude eh, spravedlivý a přitom bude podporován také rybáři a bude odpovídat eh, vědeckým poznatkům. Tento nový rámec znamená, že komise vytvoří skutečný návrh o technických opatřeních a e, že dosáhne dohody s radou. Nový návrh bude e, muset uspůsobit technická opatření realitě v terénu a bude muset brát v úvahu mínění e, subjektů a aktérů v této oblasti také bude zapotřebí zvážit určitou regionalizaci opatření a rozdělení pravomocí mezi komisí a e, členskými státy. E, z hlediska tohoto, této situace Eh, dojde pravděpodobně k prodloužení nařízení až do 31. prosince 2012, což je velice důležité také z hlediska velikosti ok v sítích. Ehm, chci říci, že jsou tady velké potřeby, které pocitují ehm, subjekty v této oblasti. Je tady ještě dvojí žádost posoudit dopady nyní platných pravidel a za druhé eh, dosáhnout skutečných konzultací se všemi zúčastněnými stranami, zejména tedy rybáři. Na závěr bych chtěla ještě upozornit, že budoucí návrh komise musí být předložena v rozumné době, aby 1. ledna 2013 mohla vstoupit v platnost nová pravidla společné eh, rybářské politiky. Nebylo by rozumné přikročit k dalšímu prodloužení o dalších 18 měsíců současného nařízení nařízení. Technické opatření jsou totiž pouze dočasná a musí být nahrazena eh, změnou. Děkuji. Děkuji, eh, paní kolegyně. A můžu vám říci, eh, že tlumočníci podali mimořádný výkon. A teď dávám eh, slovo eh, kolegyni Fraga STFS na pět minut. Musím začít tím, že budu opět eh, litovat, že tady doprovázejí komplikace toto téma které eh, vyžaduje spolurozhodování mezi parlamentem a radou. I tady jde o návrh, který se týká Grónska. Aby Grónsko mohlo za stejných podmínek eh, vyvážet své eh, produkty rybolovu jako členské státy EU. Tady totiž jde o 85 produktů rybolovu, které jsou z Grónska vyváženy do EU. Jedna z podmínek, aby Grónsko mohlo eh, fungovat podle jednotných pravidel EU, znamená také respektování pravidel v EU. Obchod eh, s produkty rybolovu se dostává na jednotný evropský trh a to znamená, že je třeba splnit hygienické normy. Komise předložila svůj návrh podle článku 203, to znamená, podle našeho názoru eh, pouze postup konzultací. Výbor pro rybolov, stejně tak jako mm, výbor pro právní záležitosti, upozorňuje, že tady jde o anomálie. Je to totiž mm, záležitost, která je pro Gronsko velice, velice důležitá a proto my souhlasíme s tím, že se bude postupovat pouze podle eh, postupu konzultací. Teď se tady objevuje ale zcela jiný návrh s mnoha změnami, eh, které eh, se týkají právě pravidel, které fungují na jednotném trhu. Jak už jsem řekla úvodem, Evropský parlament by, kdyby to byl ten původní návrh, postupoval podle eh, postupu konzultací bez větších problémů. Cílem nyní eh, v parlamentu je eh, využít eh, našich pravomocí a požadovat o stanovisko výbor pro právní záležitosti. A já to tady mohu přímo citovat je třeba eh, požadovat, aby došlo k transpozici evropských pravidel, zejména v oblasti hygieny, ale také dalších pravidel, které se týkají rybolovné eh, politiky a také jednotného trhu. Tyto musí být transponovány eh, do pravidel, do právních předpisů v Grónsku. Jde totiž o, také o bezpečnost potravin a jde také o zdraví živočichů. Výbor pro právní záležitosti jednomyslně rozhodl, že články 204 a 43 odstavec 2 smlouvy spolu s článkem protokolu číslo 34 eh, o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko musí být jasným základem základním, hlavním základem navrhovaného legislativního aktu. Jakožto spravodajka eh, tedy vypracovávám novou zprávu na základě jiného právního základu, než jak tomu bylo doposud. Pro Evropský parlament eh, to je tedy pouze první čtení. Chci požádat komisi a také radu, i když z rady tady nikdo není, že je tady možnost změnit věci, vycházet z nového právního základu a my zítra budeme tady tuto diskusi považovat pouze za první čtení. Já prosím, aby se vyřešil tento problém a do budoucna, aby ne, si nebyl dále prodlužován. Děkuji. Děkuji, eh, paní kolegyně Frago. Ehm, nyní dávám slovo za komisi eh, komisařce Damanaky. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem zpravodajům za jejich práci a nyní bych, pane předsedo, opovořila jednotlivě o každé zprávě. A pokusím se eh, v rámci úspory času eh, zaměřit se na věcné otázky. Pokud jde o dohodu o partnerství mezi ES a Komorským svazem, tak eh, bych ráda poděkovala panu Kapulasi Santušovi za jeho zprávu a jsem eh, velice ráda za podporu výboru pro Libolov eh, pro podstatu tohoto, pro věc v tomto návrhu. Evropská unie eh, by měla podporovat trvale udržitelný rybolov ve vodách našich partnerů, včetně oblasti Indického oceánu. Je velice důležité, abychom zachovávali bilaterální vztahy s zeměmi tohoto regionu a v tomto případě s komorami v souvislosti s účastí eh, Evropské unie eh, v regionálních eh, rybolovných organizacích, jako je třeba Komise pro to nějaká v Indickém oceánu. Tam musíme být zastoupeni a proto je důležitá i tato dohoda. V současné době Evropská unie má čtyři eh, aktivní eh, partnerské dohody o rybolovu v eh, Indickém oceánu se Seychellami, Madagaskarem, Mozambikem a tady v tomto případě s Komorským svazem. Takže ráda bych zdůraznila, že je i důležité jak pro komisi, tak pro celou Evropskou unii, abych tak řekla, abychom se dohodli s komorami protože tato dohoda sehrává důležitou roli v pokud jde o zajištění přítomnosti naší flotily v regionu. Je také důležité podpořit dialog o sektorové politice, tak abychom podpořili implementaci odpovědné rybolovné politiky v tomto regionu. Rád bych tedy několika slovy, pane předsedo a vážení poslanci, řekla něco k eh, žádosti eh, pana zpravodaje na komisi v závěru jeho zprávy. Ráda bych zopakovala, že komise je odhodlána Evropský parlament plně informovat ve všech fázích vyjednávání a eh, uzavírání mezinárodních dohod. A myslíme to opravdu vážně. Chceme eh, dát k dispozici veškeré eh, související informace, ale samozřejmě musíme jednat v souladu s závazky, které jsme učinili v rámcové dohodě. V praxi eh, služby komise dodržují tento závazek už více než rok. Komise vysílá, posílá Evropskému parlamentu tytéž informace jako radě a to ve stejnou dobu. Zejména jsem odhodlána vám dát dispozici vyhodnocení ex ante a ex post našich dohod a to v co nejdřívší době. Abych vám dala konkrétní příklad. Vzhledem k zítřejšímu hlasování o, o usnesení o, o partnerské dohodě s Mauritánií v oblasti rybolovu, komise eh, zajistila, aby eh, informace k této eh, dohodě byly k dispozici ještě před předpokládaným harmonogramem, tak aby zítra poslanci mohli již hlasovat s informacemi o této budoucí zprávě. Pokud jde o účast evropských poslanců, co by pozorovatelů na mezinárodních jednáních, tak musím zdůraznit, že rámcová dohoda se týká multilaterálních mezinárodních dohod a jednání. Zároveň eh, hodláme eh, eh, zajistit úspěšné postupy účasti na mezinárodní vyjednávání. Každopádně jakékoliv rozhodnutí o účasti poslanců Evropského parlamentu při vyjednávání eh, přijíma eh, kolegium komise eh, případ od případu na základě vyhodnocení právních, diplomatických a technických možností podle rámcové dohody. Ovšem, ráda bych zdůraznila, že můj osobní postoj a postoj služeb je velice pozitivní a ráda bych usnadnila vaši účast. A teď se podívám na druhou zprávu eh, k eh, finančním opatření eh, společenství pro provádění společné rybářské politiky. Ráda bych poděkovala i v tomto případě výboru pro rybolov a zpravodaji panu Ferrierovi za jejich návrh. Díky vašim snahám máme před sebou text, který je pro radu přijatelný. S radostí konstatuji, že tento text je přijatelný i pro komisi. To znamená, že proběhla skvělá spolupráce mezi třemi institucemi a v této otázce. A po úspěšném neformálním trialogu 2. března bylo dosaženo koncenzu e, v nevyřešených otázkách. Komise tedy e, doufá, že dohoda v prvním čtení e, v tomto návrhu bude dosažena. Doufám, že tady uspějeme. Rád bych připomněla, že tento návrh racionalizuje eh, v nařízení k takzvanému druhému eh, finančnímu instrumentu. Toto nařízení se týká výdajů na mezinárodní, vztah, eh, na mezinárodní vztahy, řízení sběr dat a vědecké podklady a také kontrolu a vymáhání nařízení. Cílem eh, je zajistit také souhlad mezi tímto nařízením a další legislativou. Eh, provádí se zde také eh, vyjasnění některých ustanovení. Proto vyzývám Evropský parlament, aby návrh schválil. Nyní se podívám na třetí zprávu k přechodným technickým opatřením v oblasti rybolovu, za kterou děkuji zpravodajce paní Grelie. Cílem je prodloužit platnost přechodných technických opatření do, roku 2000, do konce roku 2012. Tady eh, vycházíme z předpokladu, že reforma společné rybářské politiky eh, vstoupí v platnost od 1. ledna příštího roku. Já doufám, že tohle se nám podaří. Mým cílem, eh, když navrhuji toto prodloužení, je vyhnout se zahájení složité debaty o technických opatřeních v v eh, době, kdy pracujeme na eh, reformě. Eh, komise mm, zde konkrétně podporuje některá čísla založená na vědeckých podkladech. Vím, že některé členské státy se snažily o další pozměňovací návrhy, ale ty my jsme nemohli přijmout, protože zatím tyto požadavky nebyly podloženy vědecky vědci eh, často eh, ještě nedostali eh, kompletní informace o členských států, aby mohli situaci do důkladně posoudit. Závěrem bych ráda několika slovy zmínila zprávu k dovozu produktů rybolovných z Grónska. Ráda bych poděkovala předsedkyni výboru pro rybolov paní Faraze za její práci. Ráda bych zdůraznila, že na opatření navrhovaná komisí eh, jsou reakcí na eh, dlouhotrvající žádosti eh, Gronska. Jejich cílem je zjednodušit hygienická opatření a certifikační postupy a díky nim se Gronsko stává součástí jednotného trhu s rybolovnými a odvozenými produkty. Je to eh, zcela v souladu s naší dohodou a s dohodou z roku 2006, eh, podle které chceme přispívat k rozvoji eh, Ronska a jeho příspěvku, příspěvku k nezávadnosti potravin. Komise konstatuje s radostí, že eh, jednohlasně eh, členské státy, národní parlamenty, eh, Grónsko i evropské instituce jsou připraveny podpořit tento návrh. Řekněme si to jasně. Pro nás, pro komisi, vztahy s Grónskem jsou nesmírně důležité. A já si myslím, že všichni vědí proč. Je to politická priorita. A doufám proto, že debata o právním základu tohoto návrhu neohrozí eh, politicky eh, tuto debatu. Já chápu eh, v obavy paní Fragy ohledně právního základu toho návrhu a výhrady Evropského parlamentu a mohu tedy říci, že komise nebude stát v cestě nalezení pragmatického řešení. I když jsme přesvědčeni, že právní základ našeho návrhu je správný, tak bychom eh, přijali, a to bych ráda vyjasnila, kdyby rada eh, souhlasila s parlamentem. My bychom eh, řekli, že to je v pořádku. Teď je na radě, aby zvážila možnosti a aby jednala dále v souladu se smlouvou. Já doufám, že se nám tu otázku podaří velice brzo vyřešit, tak abychom se vyhnuli dopadu na naše vztahy s Kronskem. Jedná se o naší primární prioritu. Takže ráda bych řekla, že my bychom chtěli usnadnit práci, kterou zde odvedla nebo odvádí paní Fraga na nalezení řešení. Závěrem bych ráda poděkovala eh, výboru pro rybolov a všem eh, zpravodajům za jejich práci. Omlouvám se, že jsem eh, hovořila příliš dlouho, ale měl, musela jsem projednat čtyři zprávy na jednou. Děkuji, pane předsedající. Děkuji paní komisařce Damanaky a nyní má slovo výbor pro rozpočet, kolega Alfonzi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Jménem rozpočtového výboru chci říci, že jsme dostali tuto zprávu o e, dohodě v oblasti rybolovu mezi EU a Komorským svazem a výbor schválil tuto zprávu. Nicméně výbor e, se domnívá, že vlastně hlasování v parlamentu ztrácí smysl, protože k němu dochází až po e, podpisu dohody. Tím pádem vlastně je tady určitá dysfunkce. Příště bude třeba, aby parlament se vyjádřil před podpisem. Výbor také má názor, názor, že je třeba důkladně eh, důkladně probrat ten, tuto zprávu a posoudit eh, respektování limitů úlovku. Posoudit, do jaké míry je dohoda správně eh, aplikována. Proto rozpočtový výbor chce spolu s výborem pro rybolov mít společné zasedání ve velmi blízké době a tyto věci posoudit. Děkuji. Děkuji kolegovi Alfonsimu a nyní řečníci za jednotlivé frakce. Nejdříve na dvě minuty kolega Valesa. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Dnešní diskuse vlastně pokrývá čtyři zprávy. Já chci poděkovat všem zpravodajům za jejich práci a chci také poděkovat Evropské komisi za eh, spolupráci. A nyní eh, k zprávě paní Grelie, což je kompromis mezi názory politických frakcí a Evropskou komisí. Já podporuji tu verzi, která byla schválena ve výboru pro rybolov. Podle Lisabonské smlouvy v roce 2010 eh, Evropská komise stáhla eh, Eh, návrh na eh, aplikaci eh, principu na ochranu rybolovných populací. A teď je třeba postupovat podle smlouvy, je třeba brát v úvahu reformu, která probíhá v oblasti rybolovy, rybolovu, tak jak se to má projít v roce 2011. Zdá se, že komise nebude schopna předložit návrh v příslušné lhůtě a ne, najde tedy finanční prostředky pro financování celého procesu. Pokud jde o oblast rybolovu, my eh, tedy považujeme za naši povinnost vypracovat vlastní návrh. Podle nejnovějších informací, pokud jde o technická opatření, komise předá některé své pravomoci členským státům. To je velice dobrý krok k decentralizaci. Technická opatření, která jsou používána v různých mořích, se liší podle místních podmínek. A řízení rybolovu musí být decentralizováno, musí být regionalizováno a musí brát v úvahu místní podmínky. Musíme odmítnout jakýkoliv pokus schválit jednotný model řízení. A musíme brát v úvahu místní podmínky. Potřebujeme individualizovaný přístup. To je správný přístup k řízení. Děkuji. Děkuji kolegovi Velsovi a nyní kolegyně Rodust na dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážený paní, vážená paní komisařko, milá kolegyně, milí kolegové, Opět zde máme celý balíček pro rybářskou politiku na pořadu jednání. Já jakožto koordinátorka jsem ráda, že jsme nalezli kompromis s radou a s komisí, který se týká dvou nařízení. Týká se to zprávě paní Grelie o technických opatřeních a pana Ferreiry o druhém Eh, nástroje financování. Co se týče dohody o rybolovu s, komoru, s komorským svazem, zde budeme moci být je také pro, ale nechci zachrývat, že v rámci reformy společné rybářské politiky bych si přála takovou zásadní novou orientaci partnerských dohod. Ovšem velký problém mezi institucemi my máme v oblasti Grónska. Tam nejsou respektovány kompetence parlamentu. Já pomalu ztrácím trpělivost. Stále ještě nemáme eh, rozumnou spolupráci mezi institucemi. Já jsem to zde již opakovala několikrát a opakuji to dnes znovu problém musí být nutně vyřešen a já také apeluji na maďarské předsednictví, aby se aktivně zasazovalo o řešení že zde není nikdo z rady přítomen, jasně ukazuje, jak málo respektu má rada vůči parlamentu. Já si myslím, že to je, to je neuvěřitelné. A ještě poznámka ke zprávě paní Grelie. Dobře vím, že někteří kolegové jsou frustrováni, protože nemohly být zohledněny jejich návrhy. Já si ale myslím, že je zvláštní, že naši rybáři musí pracovat s se starými technickými opatřeními. Na vině je ovšem rada, která se nedokázala shodnout na novém nařízení. My, jakožto parlament, neseme velkou odpovědnost a proto musíme také odpovědně jednat. A proto je třeba prodloužit stávající nařízení. Bez změn. Děkuji, děkuji paní kolegyně Rodust a nyní na dvě minuty kolega Gallagher. Uh, Děkuji, eh, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem zpravodajům za jejich zprávy. Vzhledem k eh, časovému omezení se zaměřím na zprávu kolegyně Grelier. Stávající v eh, nařízení o technických opatřeních eh, zásadně omezuje malá a střední pravidla, která loví kolem Irska a západního Skotska. Jako politici nemůžeme čekat na reformu společné rybářské politiky, když teď mělo být nové nařízení. Parlament má možnost jednat teď a já vyzývám všechny politické frakce, aby eh, podpořili realistické pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Ta malá plavidla, o kterých hovořím, to znamená kratší než 15 metrů, eh, nemohou eh, vydělávat a ještě důležitější je, že musí vyjezdit do, nebo plout do nebezpečných vod. My je ženeme 80 kilometrů daleko od pobřeží, aby mohli chytat ryby tam, kde Eh, je to povolené. Potom jsem chtěl hovořit k, eh, o speciálních eh, sítích, které jsou používány k lovu máček tečkovaných a zvláštních korýšů, ale nepoužívají se kolovou běžných treskovitých ryb takže uvědomme si, eh, že eh, toto technické opatření nepomůže eh, k přežití těch rybářů v této oblasti. A nepředstírejme, že tady nejsme k tomu, abychom zastírali tu debatu. My musíme naopak otevírat. Potom, pokud jde o další druh ryby, tak Irsko dostalo 67% nejvyšší, nejvyšší přípustné kvóty tak a v stávající nařízení o tomto eh, nehovoří vůbec, takže já bych byl proto, abyste schválili můj pozměňovací návrh a tady, abychom eh, eh, schválili příslušné, příslušnou velikost ok 32 až 54 mm pro odlov této nové odru. Děkuji vám, řečník byl přerušen. A nyní kolegyně Levin dvě a půl minuty. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, vážená paní komisařko Damanaky, vážení kolegové. Rád bych poděkovala všem zpravodajům eh, za jejich dobrou práci. Zaměřím se na partnerskou dohodu s Komorským svazem. My zelení jsme byli proti této partnerské dohodě a je proto jeden zásadní důvod. Dohoda s komorami, o které budeme hlasovat, eh, tak to je chudá země, uvědomme si, eh, se kterou máme dohodu od roku 98 a pokud si ji vyhodnotíme, tak je zřejmé, že komory eh, dostaly v letech 2005 2,8 milionů eur a má to být na podporu místního eh, rivolobu, na kontrolu vědecká měření a tak podobně. A pokud se podíváte na to hodnocení, tak uvidíte, že toto rozvojová země nemá eh, jediný funkční rybářský přístav, nemá eh, jediný funkční člun pro pobřežní hlídku a místní rybolovní sektor je zcela nerozvinutý. 2,7 milionů eur dostanou komory za to, aby evropské čluny mohly eh, působit v této oblasti a eh, daňoví poplatníci eh, toho platí obrovský, za to platí obrovské peníze. Loví se tam především tuňáci a Uloví se jich za 13,7 milionů eur, takže je to obrovský biznis pro majitele plavidel, ale podle toho hodnocení, tak takzvaná přidaná hodnota eh, této eh, dohody eh, je jenom ve prospěch Evropské unie. Ty komořané z toho nic nemají, ty ryby se tam nikdy nevykládají, ale vozí se jinam. Já souhlasím, že je dobré aby Evropská unie byla v té komisi pro indického tuňáka, ale eh, ráda bych se paní komisařky zeptala, eh, jak chcete, aby tato nová dohoda byla naplňována lépe než ta předchozí. Jak zajistíme, aby evropská flotila eh, zaměstnávala komořany a jak budeme přispívat opravdu k rozvoji komorského svazu. Když hovoříme o vyčlenění účelovém peněz, tak aby to nezůstalo jenom na papíře. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Levin a nyní eh, kolega Grubáčik. Děkuji bardzo, paní převodničonci, šanovní państwo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Především chci poděkovat všem zpravodajům za intenzivní práci na vypracování těchto zpráv. Tyto zprávy jsou velkým příspěvkem ke společné rybářské politice. Musíme nicméně e, připustit e, odlišné názory mezi parlamentem a komisí, pokud jde o mezinárodní dohody. Současná praxe Evropské komise je taková, že jde proti Lisabonské smlouvě, která hovoří o větším podílu Evropského parlamentu při přípravě legislativy. V tomto případě jsme nedostali plnou informaci. To omezuje úlohu Evropského parlamentu, který má sehrávat svou kontrolní úlohu. je na členech Evropského parlamentu, aby e, splnili své povinnosti. Evropský parlament e, musí mít možnost e, se více podílet na této záležitosti. Doposud je to nedostatečné. Děkuji. Děkuji kolegu Grobarčíkovi a není kolega Clark. Pane předsedo, po 30 letech ničivé praktiky, ničivých eh, praktik je třeba řešit eh, výměty. Eh, dříve jsme měli velké přebytky, ale teď se ničí stále populace. Evropská v Unie rozdělila naši zemi na regiony, západní Skotsko, a nyní tady eh, máme eh, možnost, jak eh, najíždět do vod na komorách. Jste překvapeni, když se somálští piráti, když se Somálci zase vratí, vrací k pirátským postupům, když Evropská unie umožňuje něco takového. Tohle uh, už jsme všechno viděli eh, v minulosti, eh, v uh, politování hodném, uh, při politování hodných uh, pokusech uh, uh, je vidět, jak lidé uh, umírají na malých pavidlech. Vzhledem k tomu, že jsou ochuzováni Evropskou unii, bychom za toto měli os- odsoudit. Děkuji, pane kolego. A nyní kolegyně Doc na minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane eh, komisa, paní, paní komisařko, jeden eh, ze zpravodajů zde hovořil o, o povržení rybářů vůči společné rybářské politice a on není toho divu, protože ta vede k zničení flotil a rozhodně nevede k rozšiřování rybích populací. Já si myslím, že čím dříve se rybářská politika vrátí členským státům, tím to bude lepší, ale uh, asi se to krátkodobě nestane, takže bych řekla něco k této debatě. Za prvé je tady otázka vytvoření uh, finančního opatření společenství pro uh, naplňování společné rybářské politiky. Pokud eh, Evropská unie může zasahovat do, do naší rybářské politiky, tak by eh, to měla řádně financovat. Ovšem, jak eh, zarušit, zaručit toto financování? Musíme mít na paměti naše rybáře, kteří nejsou schopni už ani sledovat ta stávající pravidla neustále eh, mi eh, říkají, čím dál, eh, říká čím dál tím více zainteresovaných stran, že celé to odvětví trpí a nemůže řešit tuto konkrétní otázku před bytečné regulace. Děkuji kolegyni Toc a nyní dále další zapsaný, zapsaní řečníci, nejdříve kolega Kadek, dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, Eh, především takové zvolání přímo ze srdce. Parlament má pouze jedno sídlo a to je Strasburg. Chtěl bych poděkovat panu Ferreirovi eh, za jeho zprávu o komunitárních finančních opatřeních a to také z hlediska rybolovu a mořského práva. To, co je navrženo, to umožňuje stanovit komunitární eh, prostředky věnované na výzkum je třeba, aby eh, komunitární legislativní rámec, eh, pokud jde o sběr a využívání údajů, byl eh, náležitě stanoven. Jsem rád, že je možné financovat vědecký výzkum v oblasti rybolovu a akvakultury. Bude možné tedy sledovat obchodní závislost Evropské unie a dovozy z třetích zemí. Jak víte, náš trh eh, ze 60% a více závisí na dovozu a podíl eh, závislosti stále roste. Je nezbytné rozvíjet eh, naše evropské producenty spíše než se otvírat obchodně na všechny strany, což velice oslabuje evropskou produkci. Pokud je o zprávu Grelie, chci poděkovat zpravodajce technická opatření, to je velice citlivá otázka. Je třeba tady dospět k rychlé novelizaci. Budeme, až budeme mít návrh komise k celému balíčku um, reformy společné rybářské politiky. To, co bude schváleno zítra, to umožní um, pokračovat dále v rybolovních aktivitách a tím pádem se vyhneme po 30. červnu tohoto roku vaku v této oblasti a bude možné pokračovat v rybolovu až do skutečně proběhnuvší reformy společné politiky. Dnes není Eh, rozumné eh, zásadním způsobem měnit tuto zprávu, protože zásadní změny by představovaly eh, legislativní postup a to by bylo zdlouhavé v radě. Dále chci poděkovat panu Capulas Santos. Chci mu poděkovat za jeho zprávu o dohodech o partnerství s Komorskými ostrovy. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty pan kolega Kristensen. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem zpravodajům za obrovský kus práce, který odvedl. Zítra budeme hlasovat o dohodě o dovozech, která se týká Grónska. Jsem stínový zpravodaj, nyní se snažíme zbavovat velkého množství byrokracie a nyní se snažíme plnit naše požadavky v oblasti bezpečnosti potravin. E, nyní je možné, aby Grónsko prodávalo na vnitřním trhu své produkty, pokud dodržuje naše standardy. Ryby z Grónska již nyní jsou kontrolovány dánskými úřady pro kontrolu potravin a to tedy nejdříve v Grónsku a potom pokud má, mají být vyvážen do EU. Pokud tato dohoda eh, se ukončí, tak toto skončí, proto je dobré, aby existovala i nadále. Ale samozřejmě je rovněž důležité to, že si parlament chtěl ujasnit otázku právního základu. Budeme rovněž hlasovat o dohodu o partnerství v oblasti Libohoru s Komorským svazem. Já chci říct, že jsem pro utržitelné rybolovné dohody, udržitelnost pro rybí zdroje, udržitelnost pro místní obyvatelstvo, také pro rybáře, také pro ty, kteří využívají tyto dohody, ale tato dohoda s komorami, s komorským svazem není tak eh, trvale udržitelná, jak si přeji, protože tam vůbec není žádná horní hranice. Když je dosažena kvota 4000 48 tisíc tun, pak 4850 tun, promiňte, tak je možné i nadále lovit a pak pro za každou dodatečnou tunu se platí jenom 65 eur. Toto není možné, je třeba to komizit. Není možné mít různé typy rybářské politiky podle toho, zda se jedná o naše vody či vody třetích zemí. Jsem proto, aby eh, ty finanční op kompenzace, které vyplácíme za takovéto dohody, aby ty prospěly zejména lokálnímu obyvatelstvu. Děkuji, děkuji kolegovi Kristensnovi a nyní na jednu minutu paní kolegyně Reimers. Pane předsedo, paní Damanaki, dámy a pánové, jsem velice ráda, že konečně parlament hlasuje o tomto tématu a děkuji zpravodajům za jejich práci změny nařízení rady, které se týkají finančních opatření společenství. Toto je jeden z hlavních eh, nástrojů, které potřebujeme pro provádění společné rybářské politiky. A to platí zejména pro oblasti mezinárodních rybářských vztahů, sběr údajů a vědeckých studií. Zejména důležité jsou kontrolní systémy společné rybářské politiky a jejich realizace. Pan zpravodaj se snažil přesvědčit své kolegy v tom smyslu, proč chce navýšit sazbu pro konfinancování na 75%. My jsme bohužel jeho přání nemohli podpořit, protože stávající pravidla se v praxi osvědčila a již tam výjimky jsou. Členské státy již nyní eh, využívají tu výjimku, která se týká spolufinancování a proto není třeba, aby zde vznikly nějaké další impulzy. Je důležité, že změnou nařízení se otevírá cesta pro koherentní právní rámec. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Reimers a není na jednu minutu pan kolega Hatton. Děkuji, pane předsedo. Eh, zpráva kolegyně Grelierové eh, dává příliš mnoho ústupků komisi. Eh, rybáři ze západního Skotska eh, nechápou, jak komise může eh, říci, že je tady mnoho výměnu, výmětu, ale stále odmítá změnu technických opatření. Komise chce raději prodloužit stávající technická opatření, která vedou k těm výmětům o, 18 měsíců. Chce eh, raději dalších 18 měsíců eh, dočasných technických opatření, eh, která nechrání ryby, která vedou k vyhazování mrtvých ryb do moře. Já jsem podporuji proto naše pozměňovací návrhy. Doufám, že budou přijaty a pokud budou přijaty, tak doufám, že komise změní svůj svůj postoj a chopí se příležitosti, která se nabízí, a aby mohla nyní jednat v oblasti výmětu a aby nehovořila už jenom o tom, že se bude něco někde dělat do budoucna. Děkuji eh, kolegovi Hačtnovi a nyní kolega Stevenson minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní komisařko, já jsem eh, podal eh, pozměňovací návrh k tomu nařízení o technických opatřeních k vyřešení problému, o, kterých, o kterém teď hovoří Ian Hutchton. Je to Zamě, je to návrh zaměřený na záchranu bělomasých ryb v této oblasti. Ta dočasná pravidla už byla původně eh, zavedena na eh, rok, ale eh, už teď byla prodloužena a teď se mají prodlužovat eh, o eh, další eh, rok a půl až do roku 2012, zatímco komise připravuje nový rámec pro technická opatření v rámci reformy společné rybářské politiky. Nezamýšleným důsledkem bude, že to, co se původně zavedlo na rok, bude platit alespoň tři roky, během které doby se okolnosti v západním Skotsku zásadně Eh, změnili eh, a eh, nutí rybáře vyhazovat čerstvě nalovené mrtvé ryby zpátky do moře. Děkuji kolegovi Stevensovi a nyní tři minuty kolega Patrón Neveš. Pane předsedo, paní komisařko, já vítám práce čty zpravodajů a chtěla bych se soustředit pouze na dvě zprávy. V roce 2008 jsme ten neměli pro eh, návrh na řízení a eh, s tím to jsme se chtěli tedy zjednodušit eh, regulační rámec, který se týkal rybolovních zdrojů. To vedlo k celé řadě přechodných opatření, které byly původně opatření mezi rokem 2009 a 2011. Nyní zde máme legislativu, která se ní prodloužovat tento přechodní režim eh, po 18 měsíců, tedy do 1. 2013. Jsou to tedy nová soubor technických opatření, o kterých se jedná. Toto přechodné opatření, eh, o co tam do? Máme tedy eh, Chceme eh, tedy my chránit eh, vlastně zájmy rybářů, ale nemáme tam ten cíl obhajování udržitelného rybolovu. Máme zde v roce 2010, kdy byl eh, zakázán určitý, typici, určitý typ sítí a typ rybolovu a nebylo to na základě důkazů vědeckých poznatků. Když se podíváme na toto, tak tyto sítě byly využívány po celé desetiletí ryba, eh, portugalskými rybáři, což bylo důležité z ekonomického a sociálního hlediska pro rybolovné odvětví a pro samotné rybáře. A proto vás prosím, abyste schválili pozměňovací návrh, který předkládám já a můj kolega Kapula Santuš, a který nechce nic jiného, než zajistit do roku 2013 to, co bylo eh, platné do října 2010. Když se podíváme na návrh nařízení, který se týká finančních opatření společenství pro provádění společné rybářské politiky a provoz morského práva, je to zpráva pana Ferreiry chci říci, že to finanční opatření je velice důležité, je to něco, co podporuje rybolov, je, jedná se tam o sběr vědeckých údajů, o kontrolu provádění rybářské politiky. Chci říci, že naprosto podporuji pozměňovací návrhy, které v plénu předložil pan zpravodaj, zejména to navýšení spolufinancování až na těch 70 týká se to, to sběru a využívání údajů a e, dále i využívání dotačních údajů. Samozřejmě je důležité mít řízení rybolovu, které se zakládá na vědeckých aktualizovaných poznatcích, které nám e, dají informace o stavu rybích populacích. A toto je zásadní, proto podporuji pana zpravodaje. Děkuji. Děkuji paní kolegy Patrau Neviš a nyní kolega Andres Barea, kolegyně Andres Barea na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem zpravodajům za jejich zprávy. Já se budu soustředěvat na dvě zprávy, které jsou podle mě velmi důležité. První zpráva to je dohoda s Komorským ostrovy. To je eh, dohoda o rybolovu mezi EU a eh, jednou zemí z Jižní Afriky, kde 60 obyvatel žije pod Prahem chudoby kde jediný způsob eh, obživy je cestovní ruch nebo externí pomoci. Eh, tady jde o otázky nadbytečného rybolovu, který bude možné použít a za to získat různé prostředky, které zlepší situaci v dané zemi. To je rámec spolupráce podle určitých eh, kritérií a to především podle kritéria udržitelného rybolovu. Je třeba brát eh, v úvahu konkrétní eh, eh, rybí druhy, zejména tuňák, a je třeba posuzovat, jaké jsou populace a jak se tyto populace udržují rok od roku. Rybolov v, tomto, v této oblasti Eh, by měl být eh, definován tak, aby bylo možné rozvíjet místní rybolov. Přístup plavidel Evropské unie do dané oblasti by mohlo ohrozit rozvoj místního rybolovu. To je také důležitý aspekt. Eh, působí zde také plavidla třetích zemí. Jejichž respektování životního prostředí zdaleka není adekvátní. z této strany třetích zemí. Domníváme se tedy, že tato dohoda nejen pomáhá komorským ostrovům, ale pomáhá také chránit životní prostředí. Musíme také brát eh, v úvahu eh, zprávu Grelie, který se týká, která se týká technických opatření, která mají být prodloužena až do konce roku 2012, protože kdyby tady neexistovala právní e, základná, pak by tady byla jednak atmosféra nejistoty a také špatné udržení e, populací ryb. E, žádáme komisi, aby přijala určité změny v některých opatřeních. Bylo zde již řečeno, Eh, jaký je vliv sítí a také eh, hloubka eh, použití těchto technických opatření, což má dopad na konkrétní rybí druhy, a to zejména v zónách 8, 10 a 9. Tady vlastně se používá nařízení, které, které poškozuje živočišné druhy v těchto oblastech. Děkuji. A nyní eh, je na řadě kolegyně Bilbao Barandika na minutu. Děkuji, pane předsedo. Já budu hlasovat pro tuto dohodu, protože je to pozitivní pro EU. Bude zapotřebí 70 plavidel a Ehm, na těchto plavidlech bude muset být alespoň jeden člen eh, posádky z místní oblasti. Je to velice důležité pro Komorské ostrovy, protože dohoda eh, podporuje spolupráci a umožňuje podpořit místní eh, rozvoj, protože se dostává zde ehm, v protihodnotě určitý, určité očkodnění. Je to důležité pro celou tuto oblast, je to důležité pro udržení tohoto dohody je třeba podporovat eh, udržitelné postupy rybolovu v této oblasti. Musíme si uvědomit, jak velký počet obyvatel žije právě z rybolovu. Evropská plavidla eh, se vyskytují ve velkém množství kolem těchto ostrovů a také je zde mechanismus, který objektivním způsobem posuzuje eh, spolupráci také ve vědecké oblasti. Děkuji. Děkuji, dvě minuty Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že dnes mohu e, hovořit jménem naší frakce k tomuto tématu. Jedná se docela e, jistě o otázku kontroverzní. Jedná se o jednu z nejnápadnějších věcí, e, které parlament kdy projednává. A je to kvůli tomu, eh, že se to týká eh, rybářů a rybolovu. Eh, pro nás jako poslance Evropského parlamentu je obtížné hovořit o všech těchto otázkách, protože je to technická věc, ale budeme se snažit. Já si myslím, že paní komisařka podala vyvážený pohled na situaci. Samozřejmě částečně se tady jedná o problematiku důvěry parlamentu v tváří v tvář radě ale eh, doufám, že bude nalezeno to pragmatické řešení, eh, o kterém hovoříte. Je to důležité pro Evropskou unii a je to důležité například také z pohledu eh, Gronska, což je země, která zcela závisí na v evropském trhu, pokud jde o rybolov. A i vlastně pokud jde o širší ekonomiku. A já doufám, Eh, eh, eh, že ty, norské, že ty kronské ryby, tak jejich původ bude ověřitelný a že budou vysoce kvalitní. A doufejme, že to bude na rozdíl od ryb z těch monstrózních rybích farem z jeho východní Asie. Jejich kvalitu nelze ověřit a které si myslíme, že pocházejí ze znečištěných vod. Myslím, paní komisařka dnes odpoledne už nastínila poněkud ponurý obrázek pokud jde o trvalou udržitelnost rybích populací, hmm, tak eh, vzhledem k tomu je zřejmé eh, vytvořit eh, dostatečně silnou akvakulturu v Evropské politice, která bude následovat v rámci budoucí společné rybářské politice. Takže doufám, že se vám to podaří. Děkuji. Děkuji, pane Govek kolego, kolego Kelly a nyní kolega Sanchez Presedo, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové. Já se chci přidat k těm, kdo již poděkovali zpravodajům za tyto čtyři zprávy. Ehm, chci, se, chci hovořit o e, konkrétně ehm, zprávě pana Ferreiry, paní Eh, Fraga a také chci hovořit o protokolu, který umožňuje finanční eh, protihodnotu za spolupráci eh, v oblasti rybolovu, jako je to v případě Komorských ostrovů a chci hovořit o úloze parlamentu v této dohodě. Nejdříve tedy k technickým opatřením ve zprávě paní Grelie. Chci poprosit komisi, aby urychlila své posouzení dopadu a aby rychle připravila nové nařízení abychom co nejdříve mohli tento návrh eh, projednat a aby vstoupil v platnost nejpozději do roku 2013. Dále chci hovořit o finančních opatřeních eh, společné eh, politiky a o Evropském rybolovném fondu. Tady je velice důležitý základ pro společnou rybolovnou politiku podle nové smlouvy. Musíme brát také v úvahu základní podmínky eh, trvale udržitelného rybolovu. Proto je zapotřebí znát eh, aktuální údaje, které se týkají rybolovu. Eh, je třeba schromažďovat tyto údaje, vyhodnocovat, posuzovat tyto údaje a podle toho stanovit procenta. Ve zprávě Fraga se hovoří o vytvoření norem pro bezpečnost potravin a zdraví živočichů v případě rybolovných produktů kde jde také o otázku země původu, když jde o třetí zemi. 90 vývozu z Grónska je určeno na evropský společný trh. Představuje to velice důležitý příjem pro Grónsko je třeba aplikovat na tyto dovážené produkty eh, normy, které se vztahují na jednotný evropský trh. Tímto způsobem se vlastně rozšiřuje společný trh eh, rybích produktů. Je jasné, že mm, ještě neexistuje dohoda o tom, jaká, jaký bude právní základ. Proto budeme velice pozorně sledovat eh, postoj komise. To by mělo usnadnit dohodu. Také výbor pro právní záležitosti má jasně, jasně definovaný názor na právní základ a e, je tedy třeba Grónsku poskytnout tu důležitost, kterou pro náš trh má. Děkuji. Děkuji kolegovi Sanchez Presedo, nyní jednu minutu kolegyně Dančila. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem čtyřem zpravodajům za jejich práci v oblasti rybolovu. Chci zdůraznit, že společná eh, finanční opatření jsou velice důležité pro uplatnění společné rybářské politiky. To je velice důležitý zdroj financí v EU pro oblast rybolovu. A tato opatření musí být neustále uspůsobována potřebám e, občanů a je třeba brát v úvahu současné výzvy. Finanční prostředky, které jsou nutné pro provádění SRP, zahrnují také financování projektů, jako jsou i mezinárodní vztahy, řízení, schromažďování údajů, e, vědecká analýza a také uplatnění e, společné rybářské politiky. Řízení rybolovu musí vycházet ze aktuálních eh, vědeckých údajů eh, údajů o stavech eh, populací a příslušných principů. Děkuji. Děkuji kolegyně Dančila. V rámci postupu Catch a se nikdo nepřihlásil o slovo a proto uděluji, uděluji slovo přímo paní komisařce Damanaki. Já bych vám eh, ráda eh, krátce vysvětlila eh, některé věci, o kterých jste hovořili. Tak zaprvé k těm dohodám o partnerství v oblasti Liborovu. V rámci našeho návrhu reformy se snažíme zajistit řádný výkon těchto dohod a, a postarat se o to, aby byly přínosné i pro místní obyvatelstvo. Dokud nebudeme mít e, návrh na novou generaci e, rybolovných dohod, tak se, snažím, tak se budeme snažit zlepšovat alespoň stávající situaci. Mohu tady říci, že e, se pokusíme správně implementovat tuto dohodu o pro komory, tak aby z toho měla místní populace co největší prospěch. Pokud jde o ty problémy, o kterých jste hovořili, eh, o vztahu eh, parlamentu eh, a přístupu parlamentu k dohodám, tak vám mohu říci, že komise poskytla veškeré informace, a to i ty vyhrazené poslancům, a budeme to tak činit i do budoucna. Těm technickým opatřením a ke zprávě paní Grilly, tak já chápu, že tady eh, byly velké obavy vzhledem k tomu, že teď prodlužujeme to stávající platné nařízení. Museli jsme to udělat proto, že musíme čekat na implementaci reform, ale eh, chápu, že nás vyzýváte, abychom přijeli nějaká opatření eh, k tomu, aby to nové nařízení platilo dříve než v roce 2013. Já vám eh, nemohu eh, nic slíbit, nemohu slíbit to, co nesplním, ale můžu vám říct, že se budeme maximálně snažit. Tak, abychom eh, zrychlili ty postupy k tvorbě nového nařízení a také k uplatňování základních nařízení reformy, tak abychom členským státům dali určité kompetence, které se budou týkat technických opatření. Další otázka. Finanční nařízení. Doufám, že se nám podaří eh, dosáhnout dohody v prvním čtení, protože to bylo velice dobré pro eh, provádění nařízení do budoucna. A potom, pokud jde o Gorlonsko, tak tomu bych znovu ještě jednou eh, řekla, že jsme tady proto, abychom nalezli nějaké to řešení pro právní základ návrhu pro komisi. Je velice důležité, aby bychom se zaměřili na podstatu, protože eh, Gronsko a dobré vztahy s Gronskem jsou pro nás naprosto politickou prioritou. Takže můžu znovu zopakovat, že komise eh, je tady proto, aby usnadnila eh, nalezení kompromisu s radou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko Damanaky. A nyní má jí slovo jednotlivý zpravodajové, nejdříve kolega Kapula Šantoš, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za eh, projevy tady na plénu kolegů, které podpořili můj vlastní eh, pohled. Víme, že se máme některé malé aspekty, které se týkají dohod o par partnerství, které by měly být korigovány. Samozřejmě já zde podporuji komisi paní komisařky, zejména její postoj osobní, který se týká eh, Evropské unie. A myslím si, že její osobní postoj by mohl ovlivnit institucionální postoj komise tak, abychom se dostali k cíli, který jsme si vytknuli. Děkuji. Děkuji panu Kapula Santošovi a nyní pan kolega Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat za komentáře eh, kolegů a Chtěla bych rovněž poděkovat za to, že tady v tuto pozdní hodinu ještě všichni vystoupili. Co se tě těch komentářů, které se týkaly mé zprávy o finančních opatřeních, chci říci, že pozměňovací návrhy, které předpokládáme, nespochybňují koncent, který jsme v trialogu obdrželi nebo dosáhli. Eh, já si myslím, že můžeme zachránit ten koncensus a i přesto jít o krůček dále a proto děkuji za komentáře, které zde přednesli různí kolegové, které mě podpořili. A dále chci říct, a někteří kolegové to také řekli, já věřím, že když schválíme tyto pozměňovací návrhy, tak eh, se nám podaří odstranit inkoherentnost Evropské unie, která jednak požaduje zvýšené zvýšenou účast a na druhou stranu požaduje to, že bude sama přispívat nebo v rámci přidělování finančních prostředků. Co se týče e, zprávy o technických přechodných opatřeních a zde je třeba říci, že poslední návrh, který jsem podepsal já a ještě dva kolegové, který má za cíl vyhnout se negativní diskriminaci, aniž by zde byl vědecký základ, který by to ospravedlnil, Jedná se tedy o negativní diskriminaci, která se týká určitým segmentům portugalského tradičního rybolovu, který eh, jak si využívá určitý specifický typ síti. Tento tradiční portugalský pobřežní rybolov prokázal, že je schopen využívat těchto sítí a svých zdrojů udržitelným způsobem a nejsou zde vědecké doklady, které by ospravedlnily takovéto opatření. A musím říct, že pokud tedy dojde k tomu, aby se to provádělo, tak to mluví opravdu negativní dopady jak na rybáře, tak i na socioekonomickou situaci v oblasti. A rovněž chci tedy poděkovat za veškeré příspěvky. Děkuji. Děkuji panu Korogovi Ferrerovi a nyní má slovo paní Grelie na dvě minuty. Pane předsedo, budu se snažit hovořit pomaleji. Děkuji všem kolegům za jejich um, vystoupení, kdy podpořili tuto zprávu a také děkuji za diskuse, které proběhly ve výboru pro rybolov. Já sdělím názor paní komisařky přijmout pozněvací eh, návrh, který se týká velikosti ok v sítích a také eh, nepřijmout jednotlivá, eh, jednotlivé návrhy na změny technických opatření, když to není podpořeno vědeckými Eh, poznatky předanými členskými státy. Opatření jsou navzájem provázána a já bych chtěla říci, podobně jako předchozí eh, řečníci, že je důležité, aby komise co nejrychleji posoudila opatření a vypracovala na jejich základě nové návrhy paralelně k procesu eh, reformy této politiky. Já chci, paní komisařko, vás upozornit, abyste eh, tomu věnovala velkou pozornost a zaznamenala jsem s potěšením, že chcete postupovat rychle. Eh, chci říci, že je důležité, aby evropské instituce spolupracovaly také se sektorem rybolovu, aby sdíleli své poznatky, své vědomosti, své vědecké poznatky, abychom co nejrychleji mohli vypracovat eh, opatření, eh, které zajistí udržitelnost tohoto sektoru v zájmu eh, rybářů, spotřebitelů i občanů. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Grelie a na závěr rozpravy bude mít slovo předsedkyně výbor pro rybolov paní Fraga Esteves. Děkuji paní komisařce a Eh, děkuji za to, že je ochotná přejmout eh, i změnu právního základu. Já věřím, že i eh, rada se zachová podobně a to by bylo ve prospěch věci. V každém případě já bych chtěla zítra požádat, aby se toto téma vrátilo do výboru. To jsem tedy měla v úmyslu ale uvědomila jsem si, že by to ještě dále odložilo e, tuto e, věc, že by to bylo negativní pro Gronsko a také negativní pro EU, takže nechci na tom trvat, ale doufám, že e, Rada co nejrychleji schválí odůvodněné návrhy výboru pro rybolov. Doufám, že dospějeme k řešení ve věci právního základu a že to bude ku prospěchu celé věci. V každém případě já jsem velmi ráda, že jsme dospěli k tomuto návrhu. Dává to tedy možnost eh, dospět k dohodě a chceme projevit dobrou vůli zítra a přijmout eh, stanovisko. Doufejme tedy, že Rada bude opravdu postupovat tak, jak doufáme a že bude možné dospět k dohodě v prvním čtení. Eh, děkuji komisařce za ochotu spolupracovat s námi v tomto tématu a děkuji také všem kolegům, kteří spolupracovali na této věci a podpořili eh, tuto zprávu. Já jen doufám, že tedy skutečně eh, rada vyhoví našemu návrhu Nejde totiž pouze o návrh výboru pro právní záležitosti, ale také o návrh výboru pro rybolov. Děkuji. Fraga Esteves. Děkuji kolegyni Fraga Esteves. Společná rozpráva o čtyřech zprávách, které se týkají rybářské politiky, je nyní ukončena a hlasovat o všech čtyřech zprávách se bude zítra ve 12 hodin. Další zasedání se koná zítra 6. dubna od 9 do 11. 50 od 12 do 13 a potom odpoledne od 12 do 20 a od 21 do 20.